So, dear colleagues, um, Kolegové, začali jsme začít, tedy začali jsme v 9 spolu s Imkem. A měli jsme plodnou diskuzi o kulturních produktech um, a jejich dovozu. Ale teď máme zasedání INTA. Bod 1, tedy bod 2 na pořadu jednání. Máme tu přijetí pořadu jednání. Je tu nějak, pokud není žádná námitka, tak bod 3, což je schválení zápisu zápis bude schválen, pokud nebudou žádné námitky do konce jednání. Bod 4. Rozhodnutí koordinátorů. Je to stejné jako v zápisu. Bod 5. To jsou další oznámení ode mě. Toto zasedání je web streamováno, takže mějte prosím na paměti, že vás vidí celý svět, vás sleduje, hovoříte tady k milionům občanů. od Lisabonu po Hamburg, jednoho kraje Evropy po, dru- po druhý. A eh, já tu vítám Elsiho Katajnena, eh, Elsi Katajnenovou z ALDE, která eh, je, nastoupila po Hanu Takulovi, je také z Finska, takže vás tu vítám a přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. Skupina ENF jmenovala paní Franz Jame jakožto koordinátorku za tuto skupinu. A tím se dostáváme k bodu 6, což je budoucnost potravin a zemědělství. A Spravodajem je pan Kelly. Mohla by mi prosím EPP nějakým způsobem naznačit, kde se nalézá? Jedná se o zprávu, eh, stanovisko výboru Agri, který je eh, hlavním pověřeným výborem, pokud jde o budoucnost zemědělství. Na výbor Agri chce vytvořit určitý vstup, podnět pro komisi. Komise samozřejmě musí předložit vlastní návrh reformy stávající eh, společné zemědělské politiky, a to v dohledné době v rámci diskuzi o víceletém eh, právním rámci. My očekáváme, že komise předloží tento návrh v brzké době, možná již koncem května. A nyní dám slovo komisi, aby nám její zástupce vysvětlil, jak se na tu reformu dívají a jaký je harmonogram této reformy. Prosím. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Jak jste velmi správně řekl, hodláme předložit legislativní návrh kolem koncem května. Eh, zohledníme přitom návrh eh, více letého eh, finančního rámce, který samozřejmě do značné míry určuje budoucnost SZP. Nemohu teď zabíhat do podrobností, pokud jde o nadcházející reformu SZP, a omezím se jen na konstatování, že chceme modernizovanou SZP, která integruje eh, klimatické cíle a eh, cíle udržitelného rozvoje OSN do eh, zemědělského potravinářského sektoru. Má to být SZP, v níž finanční podpora zemědělcům jde tam, kde je nejvíce potřeba a je spravedlivě rozdělována. A také je to SZP, která využívá moderních technologií, výzkumu a inovací za účelem zlepšení produktivity a udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě. To jsou hlavní cíle další verze, nové verze eh, eh, společné zemědělské politiky. Pokud jde o návrh stanoviska, tak němu mám pár poznámek, ale možná by bylo vhodnější počkat na eh, rozpravu ve výboru, než k tomu řeknu něco navíc. Můžete říct něco o vztahu mezi SZP a mezinárodním eh, systémem obchodu, zvláště pokud jde eh, o tu diskuzi o takzvaném greenboxu v rámci VTO a otázka tedy problematika o, o oliv s, s, se Spojenými státy. Takže to jsou takové tři záležitosti, eh, které pro, s, s, s, představují tu vazbu mezi mezinárodním obchodem a SZP. První je, že v, i v další, v nadcházející SZP zachováme tu protržní orientaci této politiky. To je jeden ze základních eh, faktorů zachování konkurenceschopnosti eh, evropské evropského zemědělství a e, potravinářství. A myslím si, že to bychom měli povzbuzovat i do budoucna. Za druhé, pane předsedo, a tím se vracím e, k obsahu zemědělské politiky, hm, když samozřejmě větší expozice mezinárodnímu trhu je dobrou věcí, tak to zároveň znamená, že zemědělci v Evropě jsou rovněž vystaveni daleko větší um, volatilitě cenové a to může mít negativní vliv na příjmy eh, evropských zemědělců. Budeme se snažit zajistit, aby ta no, nová společná zemědělská politika pomáhala zemědělcům v těžkých obdobích, aby jim umožňovala přežít e, tu, to kolísání cen a e, udržet ten celý hodnotový řetězec. Takže to si myslím, že je důležitá e, věc. Za třetí návrh stanoviska v odstavci 3 potrhuje význam toho, aby zemědělské produkty byly vysoce kvalitní, aby měly předanou hodnotu. A pak samozřejmě nám jde o to, aby se nějakým způsobem zohlednilo, že Evropská, evropské potraviny mají velmi eh, dobrou pověst, pokud jde o jejich kvalitu. Jsou eh, produkovány za dodržování vysokých eh, přísných standardů životních podmínek zvířat, environmentálních podmínek a to všechno představuje samozřejmě produkční náklady pro zemědělce. A proto je důležité do budoucna zajistit potřebnou podporu příjmovou, aby mohli zemědělci i nadále udržitelným způsobem produkovat potraviny. Což je samozřejmě důležité v, v, při konkurenci v, v třetích zemích. Pan, pana Kelly tu uh, nahradí kolegyně, kdo Dali ve Quistelhovold a takže já chci omluvit kolegu, který bohužel se nemohl dostavit. A já přečtu jeho eh, pozici, když nejsem s touto složkou eh, úplně dopodrobna obeznámena. Takže já chci přivítat eh, to sdělení komise z loňského roku a příležitost, kterou nám to dává pro posouzení stávajícího eh, ho, sektoru SZP a jeho eh, pozice na světovém trhu. Takže je tu několik základních bodů. Za prvé, domnívám se, že je důležité, abychom eh, poukázali na to, že politika, obchodní politika Evropské unie může přispět k plnění cílu SZP, a to zejména při zajištění Eh, vysoké životní úroveň zemědělského společenství a zajištění dodávek eh, potravin spotřebitelům za rozumné ceny. Za druhé, musíme poukázat na to, že zemědělský sektor EU by měl usilovat o využití eh, vývozních příležitostí. Vzhledem k tomu, že 90 dodatečné dodávky po agrozemědělských výrobcích půjde z mimoevropských států. A je nepopiratelné, že zemědělství e, plní e, nezanedbatelnou roli e, v obchodních stazích a při vyjednávání s několika zeměmi mm, se to také ukazuje. Důležitá role zemědělství hraje roli při vyjednávání bilaterálních dohod a také multilaterálních dohod na úrovni VTO v otázkách, jako je přístup eh, k trhům zemědělských výrobků, ochrana zeměpisných eh, označení, fitosanitárních opatření, ehm, harmonizace eh, a zlepšování životních podmínek zvířat a mm, dovozní postupy. Já vítám dosažený pokrok při prosazování zemědělských zájmů Evropské unie v nedávných vyjednáváních, zejména pokud jde o přístup eh, na trh kvalitních eh, výrobků z Evropské unie a ochrany eh, zemědělských, tedy geografických označení ve třetích zemích. A jsem přesvědčen, že se bude situace v těchto oblastech dále zlepšovat. Musíme však zajistit, aby náš zemědělský sektor byl eh, chráněn a aby byl dobře zaopatřen. Takže v kontextu budoucích obchodních vyjednávání bychom měli postupovat eh, při liberalizaci přístupu velmi obezřetně, zejména v citlivých sektorech. A, a, a měli bychom zavádět přechodná období, eh, bezpečnostní opatření a vyloučení těch nejcitlivějších výrobků. Dále můžeme konstatovat, že zemědělské sektory, když se to nejvíc týká, je hovězí, další maso, rýže, obilniny, cukr a mléčné výrobky. Vyjadřuje politování nad nedostatkem domácí pokrory podpory zemědělství eh, i na eh, a chci zopakovat, že jakákoliv příští budoucí pozice Evropské unie v rámci VTO musí respektovat eh, podmínky reformy ZP. A chci vyzvat obchodní partnery Evropské unie, aby přijali závazky eh, na omezení domácí podpory. Vyzývám členy VTO, aby i nadále, eh, ty, kteři, které nadále eh, využívají eh, vývozní dotace, aby implementovali rozhodnutí z 19. prosince z 2015. A dále by komise měla zintenzivnět ehm, opatření Eh, ve snaze odbourávat eh, překážky přístupu na trhu, eh, jichž většina z nich se týká zemědělských produktů, zejména pokud jde tedy o tržní přístup SPS sanitárních a fytosanitárních. Já doufám, že kolegové zohlední tyto body a proberou to se mnou a s Seanem Kelly. Děkuji, děkuji za pozornost a jen jedna osobní poznámka. Já se zabývám obchodní politikou už eh, celou řadu let a všichni dobře víme, že ta zemědělská část vyjednávání eh, ta je ta, která, na kterou často Eh, vyčleněna nejmenší část rozpočtu, ale přitom je to často nejdůležitější z hlediska eh, postojů veřejnosti. Takže i když já nejsem členkou výboru Agri, tak eh, komisi vyzývám, aby tuto záležitost dobře komunikovala, aby věnovala pozornost citlivo, citlivým otázkám pro evropské občany. Děkuji za toto jasné poselství. Za SAD. Děkuji za zastupuju pana Erika Andriu, který je stínovým zpravodajem, ale je na schůzi jiného výboru. A omlouvá se. A nejdříve bych chtěla poděkovat panu Kelimu za návrh tohoto stanoviska. A odpovídá eh, duchu sdělení komise o budoucnosti eh, evropského zemědělství a potravinářského průmyslu. Eh, od roku od 90. let se SDP hodně soustředila na vnější trhy. Nicméně mám pocit, že je potřeba zde nalézt novou rovnováhu a to by se mělo v, ve stanovisku odrážet. Za prvé, primárním cílem SZP je sloužit Evropanům a reagovat na výzvy v oblasti bezpečnosti potravin, klimatických změn a životního prostředí. Z tohoto pohledu je zásadní, aby zde byla větší koherence mezi obchodní politikou a budoucí SZP. Musíme přestat um, ohrožovat eh, své zemědělství asymetrickými dohodami. Je třeba, aby zemědělci měli odpovídající eh, příjem. A v období utahování opasků eh, musíme k věci přistupovat Eh, velice pozorně. Zemědělství eh, musí být zohledňováno v komerčních dohodách, ale zemědělství eh, je, přesahuje ten komerční rozměr. A je to něco zásadního pro společnost. Je to velice citlivý sektor a proto zde musí být určitá ochrana která se um, bude dotýkat především těch nejcitlivějších produktů. Musíme také podporovat uh, fair trade, spravedlivý obchod, uh, který bude zohledňovat uh, blahobyt zvířat a uh, ekologii. Zároveň musíme zajistit lepší vysledovatelnost produktů. V roce 2018 Ehm, dnes roste protekcionismus a my musíme zajistit větší transparentnost pro naše občany. Evropané musí vědět, co jedí. Dále obchod musí eh, být eh, řešením, eh, nikoli problémem. Podmínky, často se říká, že podmínky současného zemědělství eh, nepodporují jižní oblasti a zemědělců neustále ubývá. Musíme eh, se podívat na eh, změnu společné zemědělské politiky tak, aby tato politika lépe zohledňovala podmínky také jižních zemí tak, aby bylo zabráněno migraci zemědělců a jejich ubývání. A musíme se pokusit o to, aby zemědělská politika nešla proti obchodní politice. Je třeba, aby zde byla koordinace mezi těmito politikami. Budoucnost evropského projektu na našem kontinentu, to je něco, o co zde jde. Děkuji, pan Pěcha, za EKR. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Skupina EKR podporuje stanovisko, jak ho vypracoval zpravodaj. Samozřejmě musíme učinit odpovídající opatření, abychom um, odstranili překážky a, a otevřeli trhy. Nechceme, aby byly vytvořeny nové překážky na trzích um, v oblasti zemědělských produktů. Musíme požádat komisi, aby věnovala více pozornosti liberalizaci trhů, a především pokud jde o nejcitlivější zemědělské produkty. A také se musíme podívat na to, zda je potřeba zde mít přechodná období nebo celní kvóty, tak, aby zde došlo k nové úpravě při obchodování s citlivými zemědělskými produkty. Nová SZP musí mít univerzální ní přístup, ale zároveň musí zohledňovat potřeby, jednotlivé potřeby. A tak zde mohou být určitá omezení. SZP je jednou z nejdůležitějších společných politik Evropské unie. A není možné ji vnímat ehm, bez kontextu, protože souvisí také úzce s obchodem se třetími zeměmi. Někdy se musíme zabývat eh, otázkami renacionalizace, musíme se také podívat na otázku evropské přidané hodnoty v tomto kontextu. A to jsou věci, které musí být eh, SZP zajištěny. Eh, ve výboru Envy často hovoříme o okolnostech eh, na místě, kde se zemědělství eh, provozuje. Eh, víme, že zásadní je biodiverzita, klimatické změny, sociální změny, napříč celou Evropskou unii. Musíme se snažit být si vědomi těchto aspektů. Pokud jde o Eh, specifická eh, opatření musíme řešit věci na regionální úrovni, ale zároveň víme, že Evropská unie garantuje právní pravidla, eh, která vychází eh, z existujících nástrojů a odpovídají eh, smlouvám EU. Zároveň ale musíme zohledňovat eh, naše mezinárodní závazky. Tyto mezinárodní závazky musí zohledňovat také klimatické změny a trvale udržitelný rozvoj. Děkuji a nyní poprvé dostane slovo paní Katajnen. Mnohokrát děkuji, vážení kolegové. Jsem novou poslankyní Evropského parlamentu a jsem také nová v tomto výboru. Děkuji předsedovi za udělení slova a také za uvítání. Těším se na práci s vámi. Pokud jde o potravinářství a zemědělství. Na vnitřním trhu eh, je velká poptávka po kvalitních potravinách a eh, občané také požadují eh, ekologickou produkci. Nicméně zde se na věc díváme z pohledu obchodní politiky. Společná zemědělská politika aby měla respektovat standardy EU, především pokud jde o dobré životní podmínky zvířat zde mám na mysli například rezistentnost vůči eh, mikrobům. Eh, zároveň je zde důležité zem, zeměpisné označování. Eh, pokud je o volný obchod, někteří tvrdí, že zde nemáme ehm, že se zde dostatečně nezohledňují eh, potřeby eh, zemědělců. Eh, v každém případě je potřeba zohledňovat společnou zemědělskou politiku v obchodních dohodách se třetími zeměmi. Obchod, který se bude soustředit na vývoz, je něco, co by mohlo pomoci evropským zemědělcům. Zvýšil by se tak e, jejich e, odbyt. Je zkrátka zásadní, aby e, na globální úrovni byly rovné podmínky pro všechny. Velkým problémem jsou zde dotace. Máme pravidla VTO, Například v Nairobi v roce 2015 byly odstraněny díky eh, dohodě s VTO eh, všechny eh, dotace. Já si myslím, že by něco podobného měly udělat také ostatní země. Velice děkuji panu Kelimu za vyrovnaný text. Klaus Bichner za zelené. Mnohokrát děkuji. Já zprávu pana Kellyho považuji za velice dobré východisko, za velice dobrý návrh. A přesto zde máme některá doplnění. Jsou zde některé důležité body. Jde zde o zemědělství pro budoucnost. Z tohoto důvodu se nesmíme dívat jenom na okamžitý zisk. Já zde hovořím především o ekologickém a spravedlivém hospodářství, zemědělství, které bude nejenom v Evropě, ale také v partnerských zemích. Musíme podporovat rodinné podniky a musíme se podívat také na negativní dopady naší politiky v jižních zemích. A produkujeme potraviny za velice nízké ceny a za podmínek, a které e, ničí životní prostředí. Například klimatické e, změny produkce CO2 ze zemědělství je větší um, na globální úrovni než um, produkce CO2 z dopravy. Na to, mus, to musíme mít na paměti. Dále zemědělství využívá, využívá herbicidy, které znečišťují vody. Situace je opravdu kritická a to se ukazuje také na tom, že dnes v Evropské unii umírá Eh, stejné množství lidí eh, na eh, rezistentnost vůči antibiotikům jako na silnicích v důsledku dopravních nehod. To ukazují poslední studie. A masový chov zvířat by nebyl nutný, kdybychom omezili svoje spotřebu masa. Zároveň musíme mít na paměti to, jakou, eh, jaký dopad má naše zemědělská politika na situaci ve třetích eh, zemích. Navzdory eh, všem těmto rozporům mezi mými názory a názory pana Kellyho se těším na plodnou spolupráci. Děkuji Marie Miner za Děku, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto zprávu, pane Kelly. Jedná se o velice důležité a komplexní téma. Zazněly zde některé e, protichůdné požadavky A v každém případě asi chceme dobré ceny pro spotřebitele, chceme kvalitní potraviny, chceme odpovídající ochranu eh, zvířat, rostlin, životního prostředí a zdraví. Kromě toho chceme také volný obchod. A, a trvalé a světový obchod. A v každém případě e, zde existují e, problémy, například e, při obchodu s palmovým olejem. Biopaliva v této souvislosti přestávají být tak atraktivní, jako byly v minulosti. Jsou to důležité otázky, které musí být zohledněny v budoucích dohodách o volném obchodu, a tak, aby nedocházelo k odlesňování v důsledku palmových plantáží nebo sojových plantáží. Při uzavírání obchodních dohod musíme mít na tyto věci um, musíme uh, na tyto věci uh, velice silně dbát. V rámci VTO musíme také tlačit na to, aby eh, se zohledňovaly také eh, způsoby výroby. Eh, v tuto chvíli se hodnotí pouze konečné produkty, ale nikdo se nedívá na výrobní postupy. Já si myslím, že to není správné. Potom může docházet k narušování konkurenceschopnosti některých oblastí. Já eh, bych byla ráda, abychom eh, se zde ehm, soustředili kromě VTO také na FAO, protože eh, to je velice důležitá organizace v tomto kontextu. Pan Žado. No problem. Ne, pořádku, je to pořádku. No. Mikrofon. Takže jenom k otázce Mercosuru. Takový dotaz. Jak víte, máme mnoho sanitárních eh, skandálů, pokud jde o chov hovězího dobytka, eh, pokud jde o, eh, o ty, ty, ta jatka v Brazílii. Víte, že je tu například firma GPS, jeden z hlavních světových vývozců hovězího, nelze vyloučit, že jsou to určitá protekcionistická opatření, ale američané zablokovali dovoz z Brazílie a my teď eh, bojujeme na evropské úrovni za ochranu klimatu, životního prostředí, podmínek zvířata. snažíme se, eh, aby eh, někteří, aspoň nějací tedy chovatelé hovězího dobytka v Evropě zůstali. Takže jak komise přistupuje k těm environmentálním problémům? Víte, že v Brazílii se děje tento chov na úkor um, eh, amazonského um, pralesa, přírody. Jak k tomu přistupujete, s, jak to uh, sladíte s, s, s, s vašimi eh, slovy a jak zajistíte, aby uh, přežili tedy uh, chovatelé dobytka v um, Evropě? Děkuji, pane předsedo. Stručně zareaguji na komentáře, které učinili mnozí členové tohoto výboru, který se týká návrhu tohoto stanoviska. Jehož autorem je pan Kelly. A, takže komise podporuje stanovisko pana Kellyho. Domníváme se, že text je obecně vyvážený, ale mm, bereme na vědomí také názory některých členských, pardon, některých eh, členů, že tedy bychom v textu měli hovořit více o SZP, o tom, že by to mělo být v budoucnosti více udržitelná koncepce, že by měla být více zaměřena na životní prostředí i na rozvoj. A myslím si, že tedy by v tom textu se mohly objevit ty, tyto tyto cíle. V, v rámci následné reformy SZP se pokusíme do těch politik integrovat co nejvíce prvky udržitelnosti výroby, respektu k životnímu prostředí, boj proti změně klimatu, dodržování dobrých životních podmínek zvířat a tak dále. A jak už jsem říkal na úvodu, dnešní schůze pro evropské farmáře je také důležité, aby zde eh, byly vysoké standardy ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, ale to sebou nese také vysoké náklady a z toho důvodu je zásadní, aby ta budoucí SZP i nadále mm, zamědělcům poskytovala dostatečné, um, dostatečnou pomoc aby jim pomohla s těmi vysokými náklady. Za druhé, jeden z poslanců, pane předsedo, hovořil, nebo z poslankyní, hovořil o takzvaných citlivých výrobcích v této kategorii v mezinárodním obchodu. Souhlasíme s tím, že v některých případech je v našich obchodních eh, dohodách eh, nelze liberalizovat eh, úplně všechno, všechny produkty, protože jsou zde určité citlivé kategorie. To určitě bude součástí našich jednání. Podíváme se na takové citlivé výrobky, jako je hovězí maso, cukr nebo rýže. A tyto obavy jsou plně reflektovány Eh, návrhu stanoviska. Třetí komentář, pane předsedo, ten se týká společné zemědělské politiky a rozvoje. SZP se během posledních 20 let dramaticky změnila a jak řekl jeden poslanec nebo poslankyně, už zde eh, neposkytujeme dotace na vývoz, eh, naše podpora vlastně nenarušuje trhy, mm, to znamená, není zde žádný dopad na, na ty ceny. Máme velice otevřený obchodní režim s rozvojovými zeměmi. Jsme vlastně největším dovozcem produktů zemědělských plodin ze, z rozvojových zemích. Za, jsou tam nulová cla a paralelně s touto velice otevřenou ekonomikou vůči dovozu z rozvojových zemí má Evropská unie rovněž velice takový bohatý program spolupráce v oblasti rozvoje. Má 62 rozvojových zemí si stanovilo zemědělství jako prioritu ve svých eh, programech spolupráce s Evropskou unii. My se tedy zaměřujeme asi na, nebo 9 miliard této rozvojové pomoci eh, směřujeme právě na pomoc malým eh, zemědělským podnikům v rozvojových zemích, zejména v oblasti subsaharské Afriky, aby často tito chudí zemědělci se dostali někam jinam, než aby vlastně to zemědělství bylo pouze na jejich obživu, ale aby vlastně přispívali i do toho eh, hodnotového potravinového řetězce. Je to trošku věc, která zachází i za rámec mezinárodního obchodu, ale pokud stanovisko apeluje na komisi, aby zaručila také kompatibilitu a koherenci mezi obchodní politikou a mezi politikou eh, podpory rozvoje, tak eh, to zcela jistě vítám, tento komentář. <clears throat> Děkuji a ještě paní poslankyně, která zastupuje pana zpravodaje, chce k tomu něco dodat, paní Anelíbe? <clears throat> Já bych chtěla poděkovat za všechny mm, komentáře, za všechny podněty, které předám panu zpravodaji. Myslím si, že v každém tom názoru je určitá pravda, takže je důležité to zakombinovat, zkombinovat. Děkuji. <clears throat> tak, pane Shadow John úplně nedostal odpověď na problém s Mercosurem a na ten problém s vězím masem, pane komi- zástupce komise. Ano, já se omlouvám, já jsem na to zapomněl mm, odpovědět, a přitom ta vaše otázka je zcela na místě. E, základní věc je, že ať už tam bude obchodní dohoda nebo ne s nějakou konkrétní zemí, tak Evropa musí vždycky zajistit, že veškerá potraviny, které jsou dovážené, splňují nejpřísnější eh, podmínky sanitární a fitosanitární. Takže já teď úplně nechci jako vést nějakou vazbu s probíhajícími jednáními s Mercosurem a s tím, že chceme eh, chránit naše spotřebitele před eh, závadnými výrobky potravinovými. Zkrátka musíme zaručit, že všechny eh, výrobky, které dovážíme, ať už je to z Brazílie nebo z jiných zemí, jsou eh, nezávadné. Mm, kolegové z generálního ředitelství Sante také teď provádějí audity v Brazílii. Pak jsou tam také eh, celní orgány členských států. Všichni usilovně spolupracují na tom, aby se zaručilo, že vše, co se dováží do Evropy, je bezpečné a nezávadné. Mm, komise také učinila takové poměrně drastické, nicméně přiměřené opatření v posledních měsících, aby zaručilo, že výrobky, které se dovážejí z Brazílie do Evropy, odpovídají našim e, zásadám bezpečných potravin a pokud tomu tak nebude, tak si nemohou na naše trhy dostávat. Ano, děkuji. Tím zakončuji diskusi 19. března, e, e, respektive 27. března v jednu hodinu eh, je poslední možnost předkládat pozměňovací návrhy, takže tedy ještě jednou opakuji, lhůtu máte do 27. března do jedné hodiny odpoledne. Příští schůze příští schůzi 23. 24. dubna budeme na toto téma hlasovat. Děkuji a teď se dostáváme k bodu 7. Mm, strategie eh, v oblasti balíčku veřejných zakázek. A zde se vlastně zabýváme veřejnými zakázkami eh, ve většině našich obchodních dohod. Máme zde také dohodu VTO o vládních zakázkách, nebo dohody o vládních zakázkách. Takže je důležité, abychom vyjádřili svou pozici výboru IMCO, protože je to právě výbor IMCO, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který je příslušným výborem pro tuto zprávu. E, pak se také připravuje určitá legislativa, například nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, IPI, ehm, Zpravodajem pan Kaspar, a který je rovněž zpravodajem i pro balíček e, strategie o veřejných zakázkách. Takže jsem velice rád, že mu mohu předat slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mm, protože tady zatím e, nejsou e, žádné kontroly mezi našimi budovami, tak jsem velice rád, že jsem přišel včas. E, jsem velice rád, že budeme dnes také jednat i o Brexitu dnes odpoledne a chtěl bych, rá, a chtěl bych, aby to platilo tedy i o našich vztazích se Spojeným královstvím. Teď se tedy lehce zaměřit na trhy veřejných zakázek. Příslušným výborem je výbor IMCO a zpráva IMCO hovoří pouze o mezinárodním rozměru veřejných zakázek v jednom bodu, takže naše stanovisko je takové dobré k tomu, abychom dodali ještě některé věci, například, že tam je i důležitá mezinárodní eh, nebo i vnitrostátní eh, rozměr a že to tedy může také zlepšit i situaci, protože v tomto sektoru máme velice kompetitivní eh, evropské firmy. Takže naše stanovisko Chce, aby zde bylo lepší přístup na trhy s veřejnými zakázkami ve třetích zemích, aby byly transparentnější postupy zadávání veřejných zakázek. Zároveň bere v úvahu i zvláštní potřeby malých a středních podniků. Hovoříme o tom, že tento zlepšený přístup může být na jedné straně zlepšen různými multilaterálními ehm, ale na druhé straně i eh, bilaterálními opatřeními. Dále také zdůrazňujeme to, že eh, to má také zlepšit i transparentnost eh, těchto eh, zadávání veřejných zakázek na mezinárodním sféře a také i globálních standardů. Jsem, si, jsem přesvědčen, že nakonec to stanovisko může být stručné a hutné a že tedy také upozorníme na tu mezinárodní dimenzi veřejných zakázek. Chtěl bych rovněž ještě upozornit, že do 10. dubna můžete předkládat pozměňovací návrhy. 21. 23. 24. projednáme tyto návrhy a 16. a 17. května bychom rádi schválili toto stanovisko, čili máme dost času k tomu, abychom společně vypracovali eh, Mm, vyvážený text. 18. a 19. června se o tom bude hlasovat ve výboru IMKO. Mohli bychom rovněž i poděkovat výboru IMKO za to, že nám poskytli dostatek času, abychom mohli připravit mm, vyvážené stanovisko. A nakonec bych ještě chtěl říci, že se těším na spolupráci se s vámi všemi a děkuji za dnešní přítomnost. Děkuji. Skvěle. Za SAD Karolin. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska. Jak všichni vědí, přístup k veřejným zakázkám je důležitý na federální i lokální úrovni. A je to velice důležité pro Evropskou unii při vyjednávání o obchodních dohodách. A strategická snaha prosadit zadávání veřejných zakázek do obchodních dohod je něco skutečně zásadní. Je to důležité pro prosazování našich ekonomických cílů. Stanovisko eh, je do značné míry obecné. My chceme předložit pozměňovací návrhy, které půjdou právě tím zmíněným směrem. Jde především o to, aby existoval a, a, eh, princip reciprocity také při uzadávání veřejných zakázek. Často tomu tak není, protože eh, naši obchodní partneři často chrání své trhy před přístupem EU. 50, eh, u 55 eh, případů zadávání veřejných zakázek je vybrána zakázka, která eh, zohledňuje nejnižší cenu. Nám jde ale také o to, aby zásadní byla také ekologická a sociální kritéria a také, aby zde bylo zohledněno rovna, aby zde byl zohledněn rovný přístup k obou pohlavím. V celé řadě eh, členských eh, států eh, existuje problém k, rovnému, s rovným přístupem k zadávání veřejných zakázek. Také malé a střední podniky hrajou v této oblasti důležitou roli, protože jsou zdrojem inovací, ale ve většině případů mají omezený přístup k veřejným zakázkám, ať už v EU nebo mimo EU. A proto je důležité, aby eh, větší zakázky byly rozdělovány na menší zakázky, aby se toho mohly účastnit také malé a střední podniky. Eh, zároveň eh, podporujeme to, aby veřejné zakázky byly otevřené účastníkům z jiných států. Myslíme si, že je zde také zásadní mít opatření na boj proti korupci, e, proto je důležité zveřejňování informací o veřejných zakázkách a o průběhu e, výběrového řízení nám e, sociálním demokratům, pro nás jako sociální demokraty je také důležité, aby existovaly efektivní mechanismy podávání informací a ještě poslední bod, který bych chtěla zmínit, to je digitalizace. Nové digitální technologie představují eh, nové možnosti na zjednodušení zadávání veřejných zakázek a s tím, že se budou využívat elektronické systémy. Jsem si jistá, že nakonec budeme mít eh, vyrovnaný, vyrovnané stanovisko. Pro nás je důležité, aby stanovisko zohledně, zohledňovalo eh, také sociální, ekologické a, a další aspekty. Děkuji, paní McClarken. Evropská unie by měla si zachovat eh, svoji vůči pozici, pokud jde o veřejné zakázky a eh, proto implementace eh, rozumného balíčku strategie v oblasti zakázek je klíčová. Je důležité zachovat rovné podmínky v oblasti veřejných zakázek, zlepšit přístup k trhům třetích zemí. To je eh, důležitá hnací sila pro eh, zboží a služby, ale my zdůrazňujeme, že by se to mělo dosáhnout s partnery v rámci VTO a měli bychom eh, také postupovat bilaterálně prostřednictvím eh, vyjednávání o FDA. Přejeme si větší digitalizaci a je tu obrovský potenciál při nastavování a výkonu kontraktu prostřednictvím elektronických veřejných zakázek a z eh, většího ztransparentňování zakázkového řízení, tak aby se mohly účastnit ze i malé a střední podniky, abychom byli schopni eh, předcházet a postihovat eh, korupční a jiné nekalé postupy. Ano, to jsou věci, které jsou eh, konkrétně významné pro další vyjednávání s třetími zeměmi. Elsi za liberály. Děkuji, pane předsedo. Paní Charancová se nemohla dostavit, takže já jsem tu místo ní. Chci poděkovat eh, za tuto, eh, toto velice dobré stanovisko. Eh, pokud jde o veřej, strategii veřejných zakázek. A takže pokud jde o směrnice z roku 2014 o to je velice důležité jak pro Unii, tak i e, nad rámec naší obchodní politiky. Velice důležité, e, ale musíme vytvořit přístup tedy k těmto trhům. E, není jen o pracovních příležitostech, ale má to přímý pří, eh, pozitivní dopad na, na daňové poplatníky. U nás i v jiných zemích, kterým se pak dostávají kvalitnější eh, veřejné služby v důsledku větší hospodářské soutěže. Je to situace win-win pro nás i pro naše obchodní partnery. Bohužel, realita je eh, taková, že mnoho trhů v třetích zemí je nadále uzavřeno eh, uchazečům z Evropské unie. A eh, pouhé dohody FDA nestačí vždy eh, pro zajištění tohoto přístupu. Samozřejmě je důležité podporovat eh, a povzbuzovat třetí země, aby vstoupily do GPA, tak musíme zároveň, eh, eh, ne, nesmíme mít výjimky z našich regionálních a subregionálních dohod, které omezují přístup dalších zemí. Komise musí hledat způsoby, jak se otvírat, aniž bychom se uchylovali k protekcionistickým opatřením. A další klíčová záležitost Malé a střední podniky, to je prvek, který bych si přála více rozpracovat. To znamená, jak můžeme zlepšit přístup malých a středních podniků k zakázkám. Sdělení komise rovněž zdůrazňuje také digitalizaci celého procesu veřejných zakázek. To je důležité ve vztahu k naší obchodní politice, která může usnadnit přístup malým a středním podnikům a e, poskytnout větší příležitosti e, poskytování služeb na dálku. Ženy Jado za zelené děkuji. E, v případě například americké ocele a dalších věcí vidíme, Eh, celou problematiku průmyslové politiky, veřejně, veřejných politik. Vidíme, že to je dnes něco, o čem se debatuje jak mezinárodně, tak i na evropské úrovni. A já bych si přál, abychom v této zprávě požádali komisi, aby nějakým způsobem zohlednila průchodnost a podmínky nějakého eh, tedy eh, zákona eh, Buy Europe nebo Buy European. Naši američtí partneři používají tento nástroj, jimž podporují některé strategické sektory a chrání tím některé investice, které pova- můžeme považovat za důležité pro naší ekonomickou svrchovanost. Takže za zelené my předložíme některé návrhy, ne aby se rovnou vznikl takovýto zákon v, v legislativě, ale abychom eh, uvažovali o průchodnosti mm, takového systému. Myslíme si, že je to důležité a myslíme si, že bude nutno směřovat eh, k takovému systému, abychom zajistili úroveň soutěže mezi eh, státy na rovné, spravedlivé úrovni. A s kolegou Filnerem kterému záleží hodně na sociálních právech ve světě, tak jak on e, říká třeba na švédské scéně, ať e, žije životní prostředí a, a, a ať žije sociální, um, sociální zabezpečení. Takže my jsme integrovali ty otázky sociální a environmentální do e, naší regulace, do všech těch opatření v antidumpingových vzhledem k tomu, že Evropská unie má velké ambice, pokud jde o pařížskou dohodu, a my, že se snažíme posílit tuto dimenzi, i e, vůči nekalé hospodářské soutěži, a to i v oblasti zakázek, tak je důležité, abychom e, použili podobný jazyk jako ve Filnerově zprávě ohledně tedy sociálních práv a environmentálních pravidel a samozřejmě e, boje s klimatickými změnami. Děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Danielovi Kasparimu e, za zprávu a také za to, že se e, jasně soustředí na mezinárodní obchod. Přesto bych chtěl zdůraznit jako zástupce naší politické skupiny, že pokud je o zadávání veřejných zakázek, jde o více než o přístup na trh podniků. Dovolil bych si citovat komisi, protože komise píše. Evropští občané očekávají za své daně spravedlivý um, spravedlivé eh, veřejné služby. Eh, rodiče chtějí, aby děti měly ve školách eh, dobré jídlo, zdravé jídlo. Obyvatelé chtějí, aby měli trvale udržitelná města, kde se dobře žije, a kde budou bezpečné cyklostezky cyklostezky, dětská hřiště, kde se budou používat inovativní materiály, kde budou eh, bezpečné infrastruktury, které budou kvalitní. Pacienti eh, chtějí eh, dobrý přístup ke zdravotnictví a očekávají, že budou mít k dispozici nejnovější ehm, zdravotnická zařízení. Konec citátu. A o to přesně jde. A to za nejlepší cenu, nikoli nejnižší cenu. Je třeba podporovat trvalou udržitelnost, um, odpovídající uh, platy, uh, rozvoj uh, regionálních infrastruktur. A já si myslím, že to bychom měli ve svém stanovisku zdůraznit. Mezinárodní zadávání veřejných zakázek musí odpovídat především našim požadavkům na kvalitu je nutné e, zabránit tomu, aby e, naše dálnice e, stavěly levné pracovní síly za nelidských podmínek. My se domníváme, že e, něco takového bychom měli e, začlenit e, do svého stanoviska. Nejde zde jenom o otevření trhu, a protože samotné otevření trhu nepřinese zlepšení pro evropské občany panu Janikovi bych řekl, že by European Act něco takového nemůže sám o sobě vyřešit. A ještě jedna připomínka směrem ke zpravodaji. Hovoříme e, zde o dohodě VTO e o vládních zakázkách. E, VTO tvrdí, že Čína a Ruská federace se v rámci VTO nedohodly. Evropská unie eh, čínský přístup eh, přijela, zatímco USA čínský přístup eh, zamítly. Já si myslím, že to je něco, co musíme mít na paměti. A já se v každém případě těším na další konstruktivní spolupráci, předložím pozměňovací návrhy. A v neposlední řadě pan Dartmouth. Nejdříve bych chtěl říci, že je velice příjemné vidět kolegu Kasparyho na místě řidiče, i když je to jenom pro stanovisko. Já myslím, že o něm ještě uslyšíme v nadcházejících 12 měsících. To je jenom můj osobní názor. Když vidíte tento bod na pořadu jednání, zadávání veřejných zakázek, řeknete si, že si můžete dát v klidu kávu. Ale když se podíváme na stanovisko, na první odstavec, ukazuje se zde, že je to velice důležitá věc. Zadávání veřejných zakázek je pravděpodobně jedna z nejdůležitějších věcí, o které budeme hovořit v nadcházejících třech měsících. Když se vrátíme zpět eh, do doby, kdy jsem byl eh, kandidát do parlamentu za konzervativce, bylo to v roce 74, a tehdy lidé si mysleli, že nejdůležitější je otevřenost a transparentnost eh, při zadávání veřejných zakázek. Určitě je zde eh, velký přínos z otevřenosti a transparentnosti. Není to jenom u Eh, veřejných zakázek. Není možné veřejné zakázky zkrátka dát jenom nějakému kamarádovi. Eh, ale je zde další argument a nevím, jaká je na něj odpověď. Eh, místní uchazeči by možná měli mít přednost před uchazeči z jiných oblastí. Na jihu Anglie jsme čistými producenty potravin ale není tam možné, aby škola řekla, že e, jejich e, jídlo ve škole e, bude vařeno z produktů dodavatelů, kteří jsou místní. A já si myslím, že to možná smysl dává. Pan Žado to také zmiňoval. Já musím říct, že mě vždycky zaskočí pan eh, Schulz. Eh, někdy, ale s ním dokonce souhlasím, což mě vždy velice překvapí. Eh, my jsme v každém případě proti politizaci obchodu. A v tom stejném duchu jsme také proti politizaci zadávání veřejných zakázek. Myslíme si, že není správné, aby veřejné zakázky byly používány jako nástroj pro dosahování politických cílů, eh, že bychom se snažili politické cíle nějak prosazovat zadními vrátky, když se nám to nepodaří předními vrátky při volbách. A nyní paní Cena Děkuji. Jsme Eh, velice rádi, když zaslyšíme eh, tak velkou podporu eh, balíčku, který je dobrovolný, balíčku o veřejných zakázkách. Je to poprvé, co komise zaujímá jasný postoj k této věci a snaží se podporovat členské státy a ty, kteří vypisují veřejné zakázky, aby začali využívat eh, veřejných zakázek strategičtějším způsobem. Eh, důvodem je, eh, že 40 HDP v Evropě jsou veřejné zakázky. Je zde tedy eh, určitý potenciál pro to, abychom získali eh, lepší hodnoty eh, za naše peníze a abychom prosazovali politické síle, jako je například přechod k nízkouhlíkové ekonomice, snahu o spravedlivější společnost a také snahu o zlepšení služeb pro občany. Jsme si vědomi toho, že konkurence je naprosto zásadní věcí při zadávání veřejných zakázek. Spravedlivý přístup ehm, pro malé a střední podniky je také důležitý. Ehm, podporujeme veřejné úřady v tom, aby se ale zároveň podívali na ehm, integraci dalších bodů, aby se nedívali, na jeno, aby se nedívali jenom na cenu. Pokud jde o mezinárodní aspekty, Chceme, aby existoval lepší přístup k veřejným zakázkám uvnitř EU, především pro malé a střední podniky, aby se veřejných zakázek účastnilo. Um, aby se více u, uchazečů účastnilo veřejných zakázek, ale zároveň a chceme prosazovat tuto filozofii také na mezinárodních trzích. Domníváme se, že zvýšená konkurence a otevřené trhy jsou správným směrem ku předu. byli bychom rádi, abychom zde měli multilaterální proces, aby došlo k vzájemnému uznávání stejných standardů GBA mm, e, má odpovídající pracovní skupinu, která se zabývá transparentností, sbíráním údajů, e, zlepšováním přístupu pro malé a střední podniky a také e, se snaží o ambicioznější dohody o volném obchodu. My chceme, aby dohody byly ambiciozní, uznáváme to, že vzájemnost není tak samozřejmá, jak bychom chtěli. A tak by komise chtěla opět zdůraznit to, co už eh, zmínila ve svém předchozím eh, sdělení o využívání globalizace. Je potřeba, abychom měli různé nástroje a žádáme zákonodárce, aby um, urychlili svoji práci na nástroji IPI jsme pevně přesvědčeni o tom, že je potřeba, abychom zůstali otevřeni, abychom se neuchylovali k protekcionismu, tak jak to dělají jiné země. To by měla být nadále naše síla. Jsme otevřeni jakýmkoliv eh, dobrým nápadům od kohokoliv, od parlamentu, od členských států, pokud jde o proaktivní opatření, nebo legislativní opatření, které se budou snažit eh, lépe prosazovat evropské výrobky. Eh, jsme samozřejmě otevřeni diskuzi, jsme ale přesvědčeni o tom, že otevřená konkurence je eh, základem zadávání veřejných zakázek ehm, uvnitř i navenek v oblasti veřejných zakázek musíme být, transparentno, eh, musíme být ambiciozní, pokud jde o transparentnost. A, a tu se musíme snažit prosazovat i v bilaterálních obchodních dohodách, i vícestranných obchodních dohodách. Je zde jedna otázka, a to je, že eh, zde často není eh, dostatečná ambice. My spolupracujeme se stranami eh, GPA, aby zde byl lepší výsledek a v každém případě chceme v těchto vyjednáváních pokračovat dále. Děkuji, Daniel. Thank you very much for this. Velice děkuji za tuto zajímavou rozpravu. Jak jsem pochopil, tak eh, jste taková, jste taková určitá nová koalice Janik Dantmat a na druhé straně Helmut Scholz, který eh, hájí eh, Evropskou komisi v obchodních otázkách, ale myslím si, že vzhledem k tomu, kdy, jak dlouhá je ta lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů, tak nakonec tedy najdeme všichni zase tu správnou společnou cestu. Dobře, takže ta lhuta je 10. dubna v poledne, to v úterý. A tím končíme bod 7 a nyní se dostáváme k bodu 8. Bude to, tento bod bude projednán za zavřenými dveřmi. Prosím, eh, učiníme si krátkou jednominutovou přestávku a poprosím, mm, abyste se trvali pouze ti, kteří zde mají být. To znamená komise, sekretariát komise, právní služba, mm, příslušní pracovníci politických frakcí, kteří patří do INTA a asistenti eh, poslanců.